A tím se dostáváme, dámy a pánové, rovnou k našemu dnešnímu hlasování. Ovšem úplně nejprve, jestli dovolíte, Elise Ferreira, jde o její mandát a právě proto bychom rádi sdělili, že od 26.2016 zůstává volné toto místo v souladu s našimi předpisy a budeme o tom informovat veškeré národní Neobdržel jsem žádné návrhy, pokud jde o výsledky ehm, konference předsedů, pokud jde o první bod, který se týká zvláštního